jste správně, že tady vedeme debatu o antisemitismu, rasismu a nenávisti v Evropě. Jde o důležitý a je to důležitý problém a bohužel tato debata je potřeba. Antisemitismus v Evropě sílí a to i v mé zemi, ve Švédsku. Podle Eurobarometru eh, antisemitismus eh, stoupá nejvíc ze všech nenávistí v Evropě. Židé vypovídají, že se neodvažují nosit jarmulku na ulici nebo židovskou hvězdu. Je omezována náboženská svoboda. Domnívám se, že práce proti antisemitismu by měla být mnohem zjevněji prioritou Evropské komise. Nechápu, proč není vůbec jmenována v pracovním programu komise. Velice rád bych slyšel vysvětlení toho, proč tam není zmíněna. A e, také bych chtěl přednést tři konkrétní návrhy na iniciativy, které by komise měla podniknout. Za prvé navýšit financování na e, na vzdělávání o holokaustu a o šíření nenávisti v Evropě. Za druhé, e, postarat se o zastavení zahraničního financování extremistických spolků a za třetí eh, zastavit kazatele nenávisti, kteří cestují do Evropy a šíří tady své extremistické názory. Je třeba udělat něco konkrétního, abychom zastavili antisemitismus a rasismus v Evropě, protože ten sem nepatří. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan eh, Brando Benifej. Děkuji, pane předsedající. V posledních letech jsme se zaznamenali znepokojivý nárůst případů antisemitismu v Evropě i ve světě. I u nás v Itálii se nedávno objevují antisemitské nápisy na domech eh, přeživších holokaustu nebo na domech obhájců lidských práv. Je to velice závažný jev, eh, zvláště když eh, lidé třeba s těmito nacistickými projevy tiše souhlasí je třeba tomu zabránit. Před několika týdny v tomto parlamentu byla Liliana Segre, přeživší s osvětimi. A my se musíme tedy držet jejího příkladu. Ona vyzvala k diskusi o antisemitismu. Eh, musíme jasně říci, že musíme rozhodně postupovat proti rasisticky. Jenom tak můžeme porazit i antisemitismus. Jako parlament musíme stát v první linii této bitvy a obnova naší pracovní skupiny pro antisemitismus je významným signálem a musíme v tomto směru pokračovat i dále. Dank. Děkuji vám. Nyní paní, eh, pan Hakarajnen. Děkuji, pane předsedo. Abychom nezapomněli na pravdu, Podle průzkumu židé říkají, že násilí a vyhrožování násilím zaměřené na ně pochází především ze strany muslimů. A také od extrémní pravice a extrémní levice. Tím také vyhrožují. Samozřejmě musíme dělat něco s antisemitismem. Ale dnes je velice snadné obvinit, obvinit někoho z rasismu. Pokud jste nacionalistou, často o vás někdo říká, že jste rasista. Když lidem dojdou fakta, vždycky někoho mohou nazvat rasistou a pak takový člověk na sebe může být pyšný. Je příliš snadné zaútočit na nacionalisty a dokonce se do té pasti někdy nechají chytit soudy a trestají lidé, které lidé vnímají jako rasisty. Připomněli jsme si osvobození my a chtěli jsme zajistit, že k těmto hrůzám už nikdy nedojde. Trestné činy a diskriminace bohužel dále pokračují na Balkáně, proti Kurdům, proti muslimským menšinám, palestincům, Romům, proti celé řadě menšin. Všechny je diskriminujeme, musíme bojovat proti tomu. Boj proti diskriminaci by se neměl jenom řešit z hlediska nějaké konkrétní skupiny. Musíme řešit rasismus celkově. Musíme projevit solidaritu. Musíme bojovat za každého. Boj proti diskriminaci musí být univerzální. Jde úplně jedno, o co jde, jestli je to sexuální orientace, náboženství, je to jedno. Musí to být univerzální zločin. Člověk nemusí být ženou, aby obhajoval ženy, nemusí být křesťanem, aby obhajoval křesťany, nemusí být homosexuálem, aby obhajoval homosexuály. Na tom by nemělo záležet. Musíme zajistit, že pokaždé, když

je evidentní že thirty eight židů zvažuje odchod z evropy. některá ta čísla jsou strašlivá. německo zdvojnásobení na forty four za pět let švédsko zdvojnásobení na thirty five za pět let francie forty four belgie kde jsme tady forty eh, two

Äh, pane kolego, přijmete modrou kartu? Přijmete modrou kartu, pane Vondro? Přijmete modrou kartu? Do you accept the blue card? Přijmete modrou kartu? Tak pan Polčák

evropská agentura se ptala šestnácti tisíc židů prosím pěkně to není prostě skupina pěti set. Paní Anna Děkuji vám, pane předsedo. Za posledních deset let antisemitismus znovu zvedl svou ošklivou hlavu v Evropě. Bohužel je to podloženo fakty. Podle Eurobarometru z roku 2019 existuje zarážející nesrovnalost ve vnímání antisemitismu. Téměř 90% židů eh, má pocit, že eh, antisemitismus vzrůstá, ale pouze 36% evropských občanů s tím souhlasí. Evropa si nemůže dovolit, aby se jed antisemitismu rozšířil. Eh, je potřeba podporovat židy, chránit je a je potřeba efektivně bojovat proti pachatelům antisemitismu. A není pochyb o tom, že Hezbalah, nejsmrt, nej, smrtelnější zástupce eh, Iránu je antisemitická skupina, která eh, je ohrožením židů v Evropě i mimo Evropu. Nicméně Evropská unie eh, odmítá kráčet ve šlep jejich některých nejzbožňovanějších spojenců, jako je USA, jako je Spojené království nebo Kanada, a ukončit falešné rozlišování mezi politickým a vojenským křídlem Hizbaláhu. Mimochodem, toto rozdělení Hizbalách sám odmítá a považuje ho za vtip. Toto pokrytectví musí skončit. Evropská unie musí celý Hizbalách umístit na seznam teroristických organizací, má-li být uvěřitelná a co je důležitější, má-li efektivně být schopná bojovat proti antisemitismu a proti zvěrstvům, ke kterým vede. Děkuji vám, paní Silvia Spurek. Děkuji, pane předsedo. Jak už jsme slyšeli, průzkum Eurobarometru ukazuje, že antisemitismus a násilí v Evropské unii narůstá. Podle průzkumu FRA lidé nemohou žít bezstarostně, aniž by se museli obávat o bezpečí své a svých rodinných příslušníků. Ale rasismus a antisemitismus mnoho politiků stále popírá. Popírají je média i vědci, a to v celé Evropě. Když jsem byla zástupkyní komisaře pro lidská práva, často jsem slyšela, že v Polsku není žádný antisemitismus, když se řešily antisemické útoky, nenávistné projevy a násilí. Jsme, máme 21. století a stále více lidí tady v Evropské unii má pocit, že mohou někomu přistupovat jinak, nebo že mohou někoho nenávidět kvůli jeho vyznání, etickému původu anebo barvě pleti. To je nepřijatelné. Evropská unie naláhavě potřebuje strategii pro boj proti antisemitismu, rasismu, xenofobii, abychom zabránili těmto jevům a bojovali proti nim, abychom chránili lidská práva. Děkuji. Our next... Madame, do you accept the blue card? Paní poslankyně, přijímáte modrou kartu? Ano, ano, prosím. Mám pytanie do e, mojej předmluvčiny. Já mám otázku na svou kolegyni. Když jste byla přidělena do úřadu ombudsmana, pamatujete si, jak policie reagovala na antisemické incidenty? Já jsem byl ministerstvem vnitra ve vládě práva a spravedlnosti. Policie bojovala proti všem známkám antisemitismu. Nikdy to nebylo akceptovatelné a nebude. Tak tady prosím nepovídejte nesmysly. Tak já jsem teď udělal dvě chyby. Za prvé, vy už jste hovořil v této debatě, takže jste neměl právo na modrou kartu. A za druhé, jste nepoložil žádnou otázku. Takže já teď přenechám na kolegyni Spurek, aby se k tomu nějak vyjádřila ano nebo ne, prosím. Ano, já bych ráda reagovala na tu neotázku. Nestačí, aby reagovala policie. Nestačí, aby prokurátor někoho stíhal a aby soudy někoho odsoudili. Já jsem neviděla takové odhodlání, které bych chtěla. Když jsem byla zástupkyní ombudsmana v Polsku, skutečně jsme potřebovali, aby to odsoudila vláda na vysoké úrovni. Děkuji. Děkuji a teď pan Garo má slovo. Le sujet en débat ce soir. Projednávané téma se často v tomto parlamentu řeší a to je skvělé. Ale vždy se to řeší neúplně stranicky a jednosměrně neúplně, protože Nikdo tady z většiny nehovoří o protikřesťanských skutcích ve světě vůči lidem, ale i vůči majetku, eh, vlastně poškozované kostely a podobně. Stranický přístup, protože většina poslanců tady nechce položit tu správnou nepříjemnou otázku. Jaká je hlavní příčiny eh, nárůstu antisemitských a protikřesťanských kroků. Odpověď znáte, je to nárůst islamismu, této nové totality, kterou odmítáte kritizovat, přestože naši lidé tím trpí. Poukazujete na nenávist, ale mílíte se v cíli vy pořád z toho viníte populisty, ale měli byste se spíše zaměřit na ty, kteří nenávidí naši civilizaci, naši Evropu, naše občanské svobody. Měli byste bojovat proti těm, kteří se snaží prosadit barbarskou společnost. To by měl být náš společný boj. Měli bychom společně bojovat proti islamismu, tomuto radikalismu a terorismu, protože to je nejvážnější hrozba pro naše demokracie 21. století. Nyní má slovo pan Helmut Gojking. Hezký den. Mě velice udivilo, co jsem tady všechno slyšel antisemitismus eh, vedl k nejkrutější genocidě v historii eh, lidí. Byla to nejhlubší propast, do které se lidstvo dostalo. A v novém demokratickém řádu eh, Evropy po roce 45 antisemitismus přetrval, ale nabil nových podob. Antisemitismus se přizpůsobil a hluboce zakořenil v našich společnostech a právě o tom je tato debata pravicoví populisté eh, Evropy prosazují antisemitismus pouze eh, pod Prahově. Většinou čtí nenávist eh, a to a dostávají nenávist do hlavy lidí a je povinností nás všech bojovat proti tomuto pohrdání lidmi a eliminovat ho z naší politické mapy. Je to eh, povinností eh, nás všech dostat antisemitismus z hlavy lidí. K tomu eh, potřebujeme určité nepovolané hrdiny. Potřebujeme občany, kteří by zvedli svůj hlas a kteří by bojovali proti antisemitismu. Takže, dámy a pánové, i vy buďte neopěvovanými hrdiny ve svých zemích. Děkuji, pan Nuno Milo. Antisemitismus je skutečným příkladem nelidského zacházení a eh, mohli jsme zachránit, Ne, my jsme v Portugalsku zachránili asi 30 tisíc židů v tomto, eh, před tímto barbarským jevem. Portugalsko bylo za druhé světové války neutrální a eh, Portugalsko se rozhodlo udělit židům víza. díky odvaze eh, mnohých diplomatů, eh, kteří za to potom zaplatili životem. A dnes eh, jsou ale často v zapomnění a zemřeli v bídných podmínkách. V roce 1976 byli tito portugalští diplomaté uctěni a byl jim udělen posmrtně čestný titul. Domnívám se ale, že tato skutečnost musí být celosvětově známá, to, co u nás podnikli stateční diplomaté. Jde skutečně o eh, osobnosti, kteří, které jednali eh, pod vlivem svého svědomí. Jakožto Portugalec a křesťanský demokrat bych jim chtěl složit hold. Děkuji, pan Lukas Kohut. Děkuji za slovo, pane předsedo. Před 75 lety nebo 75 let po holokaustu antisemitismus, nenávist a xenofobie stále narůstají v Evropě. V mé vlastní zemi v Polsku máme LGBTI prosté zóny. Parlament to odsoudil. Já nejsem žid, nejsem LGBTI, ale neznamená to, že mohu zůstat nečinný. Nenávist a diskriminace jsou opravdu zlověstné, ubližují lidem, ničí strukturu demokracie, svobodu a solidaritu. Vždycky si říkám, co by to znamenalo. Jak říkal Marian Tursky, který přežil holokaust. Shoah nespadla z nebe. Bylo to postupné. Společnost akceptovala drobné akty diskriminace a potom stále větší a vedlo to ke getům a vyhlazovacím táborům. Tuto historii Evropy známe příliš dobře a nesmíme dopustit, aby se opakovala. Co by Evropský parlament musíme odhodlaně bojovat proti všem formám eh, diskriminace a nenávisti. Děkuji. Thank you. Nikolaus Děkuji, pan Nikolaus Fest. Bez mikrofonu. Děkuji. Hlavní problém je ta obecná prohlano, prolhanost v tomto parlamentu. Eh, paní Rees hovořila o zavražděných židech ve Francii eh, nicméně nezmírnila, kdo jsou pachatelé, samozřejmě muslimští imigranti. V takovýchto diskuzích se nehovoří o tom, že samozřejmě PDS není na seznamu teroristických organizací a právě tak ani Hizbalah, jak už to bylo zmíněno. Zároveň tento parlament sází na otevření hranic, aby mohl pokračovat program resettlementu a prosazuje globální kompakt migrace, aby se do Evropy dostalo ještě více muslimů. Berlínští židé říkají, že zhruba tři čtvrtiny útoků páchají muslimové eh, a, a eh, přitom eh, financujeme antisemitismus v Palestíně, například Al-Fatah nebo Hamas, a to 1,5 miliony denně. Když chceme bojovat proti antisemitismu, tak především musíme zastavit tyto finance. Pane kolego, já bych vás prosil, abyste slovo prolhanost nepoužíval v tomto kontextu, protože tím něco podsouváte o ostatním kolegům, které takto obvinujete. Nyní má slovo paní Lena Dupont. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, první debata eh, v, o antisemitismu v tomto legislativním období ve mně zanechává dojem z tragického útoku v Hale. Eh, připomněli jsme si před dvěma týdny holokaust a obě tyto události, a bohužel nejenom tyto, eh, jsme měli přímo před očima a šlo o příklady antisemitismus, který je dnes důležitější než kdy dříve. Antisemitismus, rasismus a nenávist neustále sílí a e, je třeba nestrácet to ze zřetele a e, patřičně zareagovat. E, ještě nutnější ale je postavit se proti tomuto rozdělování společnosti. Podle posledních zpráv o trestné činnosti lze nelze tyto zločiny správně kategorizovat, protože oběti neudávají všechny potřebné údaje. Všechno to znamená eh, jedno jediné. Musíme vážně brát situaci obětí a musíme bojovat proti antisemitismu a rasismu na internetu i mimo internet a být ambicioznější, protože pouze všichni společně ho můžeme porazit. Děkuji. Nyní paní kolegyně Juknevič Jene. Prosím. Antisemitismus je diagnóza závažné choroby ve společnosti. Nicméně, Nalezení řádné léčby vyžaduje znát příčinu. A tou příčinou, příčiny jsou externí a interní. Interní jsou jasné. Je to jako mutající virus, který se stává aktivním v prostředí zlos, zlostného nacionalismu. Musíme ho vykořenit. Jedním, jednou z externích příčin je to, co tady ještě nezaznělo. Je to dvojitá politika Kremlu vůči Evropě. Na jedné straně útočí na nějaké země, protože jsou antisemické a předstírají, že bojují s nacismem, ale na druhé straně financují nacionalistické strany v EU. Putinův návrh na to, aby členové stále rady bezpečnosti diskutovali

tady dokonce v polsku uvádí pocit antisemitské nálady forty eight občanů a v maďarsku forty two občanů

konkrétní příklad a já bych prosila aby ho mohla uvést protože je to konkrétní příklad statečného projevu proti nenávisti který se náš kardinál duka jasně vymezil a ohradil proti nenávistnému nápisu na muslimské mešitě v české republice a toto je třeba ocenit. děkuji. Už tady několikrát zaznělo, co říkal Marian Tursky, velice dojemně. Člověk, který přežil osvětím. Ukázal nám, z čeho osvětím vzešla. Nespadlo to z nebe, on nám popisoval ty mechanismy. Bylo to postupné, zdánlivě nevinné vylučování, odcizování a potom agrese až to došlo k tomu konečnému kroku, vyhlazování. Bohužel to, co říkal, je velice aktuální. Tichá akceptace vždy vede k tragédii a proto jsme odpovědní úplně všichni, nejenom ti, kteří rozsévají nenávist. Nemůžeme k tomu jenom přihlížet. Musíme jednat rozhodně. Když se neozveme, bude to znamenat, že s něčím souhlasíme a pak bude příliš pozdě, až to budeme brát jako normalitu. Tursky apeloval na všechny bez ohledu na jejich eh, vyznání a nebo světový názor. Nebudeš lhostejným, to je jedenácté přikázání. My jako poslanci Evropského parlamentu nemůžeme být lhostejní, když někdo porušuje něčí práva. Zkusme si představit svět bez nenávisti. Děkuji moc krát a nyní má slovo pan Petr van Dalen, kterému moc děkuji za jeho dnešní iniciativu eh, za akci proti antisemitismu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. 75 let po osvětimi stále existuje nenávist k židům. a od roku 1984 známe několik incidentů eh, proti židovským občanům. V roce 2009 došlo k 18 stům eh, útokům na židy, což bylo nejvyšší číslo eh, v historii. A bohužel, pane předsedo, takových incidentů je mnoho. Pomysleme jen na synagogu v Hale, Připomeňme si jen sedm lejbristických poslanců, kteří rezignovali kvůli tomu, eh, jaké postoje zastával Corbyn v Labour Party. A nebo eh, paní Miraj Knodler, která byla zavražděna ve svém bytě v mé zemi. mé zemi dochází k hanobení zbytovů a k dalším jevům. Takže musíme bojovat proti antisemitismu eh, a podepsat petici stopantisemitism.eu. E Podepište ji, prosím. Děkuji, eh, pan Balaš Hidvégi. Děkuji, pane předsedo. Toto je nesmírně důležité téma. A my musíme hlasitě vyhlásit, že po druhé světové válce jediný možný přístup k antisemitismu je nulová tolerance. Maďarskou Maďarsku společnost a politika naprosto souhlasí, naprosto se shodnou. Lidé musí být bezpečí, musí být možnost vyznávat svou víru a tak dále. Je to naše ústavní povinnost a také naše morální povinnost. Jsme hrdí na to, že židovská kultura vzkvétá a zažívá jakousi renesanci. Židé a jejich rodiny jsou bezpečí a udržují naživo své tradice. Současně v západní Evropě počet násilných trestných činů na židovských komunitách narůstá. Kromě toho, že se musíme rozhodně postavit proti všem těmto útokům, musíme také mluvit o tom, jak eh, nárůst radikálního eh, anti semitismu a i proti muslimům přispívá k celé této věci. Musíme také nějakým způsobem řešit otázku nelegální migrace. Frau Arba Kokalari. Děkuji paní Arba Kokalari. Děkuji vám, pane předsedo. Je potřeba eh, zcela vážně zastavit diskriminaci, nenávist a rasismus, eh, které čelí židé v Evropě. Židé ve Švédsku eh, jsou tím velmi postižení a jsou napadáni z několika stran ze strany rasistů, levicových extremistů, islamistů anebo těmi, kdo nenávidí stát Izrael. Takže ať už pozvedá, kdo má pozvednout svůj hlas, když se mladí lidé bojí hlásit k židovské víře ze strachu z diskriminace ve školách. Kdo jedná, když synagogy v Malmé nebo v Jeteborgu se stanou terčem nenávistných útoků? Švédská vláda rozhodně ne. Já bych chtěla, aby Evropská unie začala jednat a chránit židy v Evropě, aby vzdělávala školní mládež, mládež a aby vytvořila evropská pravidla, která by mimo jiné zastavila financování ze strany extremistických spolků, které bojují proti demokratickým hodnotám. Už toho bylo dost. Děkuji a než se dostaneme ke Catch the Eye, tak eh, dostane slovo ještě pan Asim Adimov. Vážení kolegové, dnes odsuzujeme antisemické a rasistické akty, které vycházejí z národnosti, etnického původu a náboženské nenávisti. To je samozřejmě pochopitelné, protože takovéto akty tady nemají místo. Nicméně musíme se sami pořádně zamyslet nad sebou a zeptat se, jestli dokážeme přimět naše voliče, aby projevili civilizovaný přístup, jestli jsme dobrým příkladem sami v Bruselu na poslední plenárce v hemicyklu jeden z kolegů roztrhal řeckou vlajku. Je toto známka respektu a řádného chování? A nebo je to projev nenávisti? Máme my jako europoslanci takto přistupovat k národním symbolům, nejenom symbolu tureckému, ale i jiné země? Kolegové, já myslím, že než budeme žádat naše voliče a naše přátele, aby se zdrželi antisemitismu, rasismu a nenávisti, musíme sami jít příkladem civilizovaného evropského chování. Děkuji. Děkuji moc krát a nyní se dostáváme ke Catch the Eye. Jako první dostane slovo pan Hetman. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Dosłownie kilka... Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, nedávno jsme oslavili výročí osvobození tábora ve Světimi. A člověk by si myslel, že tragické události druhé světové války budou dostatečnou lekcí a všichni si na to budou pamatovat. Bohužel nikdo nemůže říct, že teď, na začátku roku 2020, se náš kontinent zbavil této choroby antisemitismu rasismu a xenofobii, tedy jevů, které vedly k těmto tragickým událostem necelé, před necelým stoletím. Máme vnitřní trh, máme svobodu pohybu, ale nezapomínejme, že Evropská unie byla zrozena právě proto, že jsme potřebovali zachovat mír a zabránit dalším konfliktům. A proto ochrana základních práv, včetně spravedlivých, mírových a tolerantních společností, je naší povinností. Komise, parlament a národní vlády musí důsledně bránit všem známkám a všem tendencím eh, k rasismu a xenofobii ve společnosti. Děkuji. Hvala lepa za besedo. Eh, Antisemitism, rasism. Děkuji vám. Antisemitismus, rasismus a nenávist plynou z tragických událostí světové a evropské historie. Ale není to jenom součást historie, je to věc, kterou musíme odmítat i nyní. Dnes eh, se říká, že to jsou především autoritářští vůdci, které, kteří manipulují davy. Ale ve skutečnosti i stereotypy a předsudky mohou eh, rozmíchat eh, velký požár. Třeba eh, v Itálii na území, kde je slovinská menšina, se objevily neofašistické nápisy a já doufám, že to italské úřady odsoudí a že tato nesnášenlivost radikální pravice bude odsouzena. Evropa má velkou odpovědnost, musí bojovat proti všem typům takové, takovýchto projevů. Děkuji, pan kolegy, Уважаеми doma взимам думата в този дебат, защото проявата на антисемитизъм. Dámy a pánové, já si beru slovo, protože každý projev antisemitismu, rasismu nebo nenávisti se neobjevuje jenom na úkor menšin. Je to společný evropský problém. Jak vyřešit všechny tyto problémy? Já vám uvedu jeden příklad. Příklad mé země, Bulharské republiky. Extrémní nacionalista Valery Semjonov byl zvolen předsedou parlamentu za podpory Bulharské socialistické strany. Je to člověk, který se snažil na hranicích s Tureckem zatlačit zpět lidi, kteří chtěli přijet hlasovat anebo navštívit příbuzné. Dámy a pánové, nesmíme mlčet, protože jednoho dne může zlo přijít i k nám. Zachovejme si svou důstojnost a zachovejme svobodu všech občanů. Paní kolegyně Herzberger. Micro, please. Mikrofon, prosím. Rasismus, antisemitismus a nenávist se stále šíří v Evropě. Debaty, eh, ať už v debatách nebo na ulicích, jsou ty debaty čím dál tvrdší. Eh, létají urážky a eh, bohužel v, v Německu ty debaty neberou konce. je eh, potřeba ukončit toto eh, jednání. Rasistických útoků neustále přibývá. Lidé odlišné barvy pěti nebo odlišného náboženství, černoši, židé, syntové a romové se stávají terčem rasistického násilí. Eh, po útoku v Hale proti židovské obci v uplynulém roce šlo o druhý útok za to, za, v tomto městě proti poslanci Bundestagu Afriky afrického původu. Minulý týden v, Turin, v Durinsku došlo k alarmujícímu porušení tabu, kdy představitel středové strany z mocenských důvodů vstoupil do aliance s populistickou stranou. Bohužel eh, Afričané eh, minulý týden museli se setkat s rasistickými urážkami během divadelního představení v Ludvíkburgu. A eh, nebyly eh, brány zřetele na hlasy, které volaly po neuvedení eh, dotyčné hry. Lidé eh, afrického původu v roce 2020 jsou stále obětí rasismu, diskriminace a netolerance. A to právě v době, kdy mají navrh negativní nálady ve společnosti a proto je důležité, aby každý z nás se přihlásil k politické kultuře rovnoprávnosti, respektu a solidarity a jasně se vymezil vůči rasismu. Lidská důstojnost platí pro všechny. Děkuji vám. Pan Le Breton. vám, pane předsedající. Antisemitismus znovu v Evropě vzrůstá. Například ve Francii zpráva za rok 2019, zpráva ministerstva vnitra hovoří o nárůstu o 74%, pokud je o antisemitské skutky. V lednu thirty four židů vyjádřilo, že se cítí ohroženi. Je třeba bojovat proti tomuto jevu, ale chceme-li proti němu bojovat, musíme si uvědomit, že dnes jsou tři zdroje antisemitismu. Za prvé antisemitismus krajní pravice, který je nejstarší a přetrvává. Dále to je novější antisemitismus krajní levice, což je eh, vlastně taková odnož eh, antisionismu. No a pak je tady také islamistický eh, antisemitismus, který vzniká v západní Evropě v důsledku nekontrolované migrace. A ten je, eh, tento třetí je nejnebezpečnější. Příliš dlouho jsme eh, nereagovali a dnes musíme opravdu ukončit tuto hanebnou toleranci a bojovat proti antisemitismu skutečně bez sustání. Paní Roza Tomašič. Rast Děkuji, pane předsedo. Nástup antisemitismu a to znamená také pocitu nedostatečné bezpečnosti mezi evropskými židy je velká porážka moderní Evropy. Mainstreamoví evropští politici vyprávějí o tom, jak chrání menšiny, ale většina židovské komunity uvažuje o emigraci. To je skutečný příklad evropského pokrytectví a bohužel není jediný. Některé skupiny v naší společnosti jsou si rovnější než jiné. A my jsme sice hrozní romantici, pokud je o osud těch, kteří jsou do značné míry závislí na státní podpoře. Úspěšnější komunity, jako třeba židé, jsou naprosto zanedbáváni. Nárůst antisemitismu je také porážkou evropské migrační a integrační politiky, protože umožnila extremismu, aby vzkvétal na evropském území. A my to musíme ukončit, dokud je k tomu ještě čas. Děkuji. Děkuji vám, eh, pane předsedající. Je třeba být solidární s oběťmi rasismu, xenofobie a takovéhoto násilí. My odmítáme historický revizionismus. Nedovolíme, aby boj proti antisemitismu se využil k tomu, aby se kriminalizovala činnost těch, kteří odsuzují eh, nelegální postup eh, izraelské vlády na palestinském obyvatelstvu. Nedovolíme, aby ti, kteří jsou proti politice Izraele, eh, byli takto obvinováni. Svoboda a spravedlnost to musíme hájit a zároveň musíme odmítat izraelskou politiku, kterou podporuje Trumpova administrativa. Je třeba respektovat rezoluce OSN a mezinárodní dohody nemůžeme agresory eh, směšovat s těmi, který, na které se útočí. Palestinský, palestinci eh, jsou předmětem útoku sionistického režimu. Danke, Herr Vorsitzender. Nu voi vorbi despre principiile care stau la baza combaterii antisemitismului, rasismului și aurii. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl já bych chtěl uh, hovořit o boji proti antisemitismu a nenávisti. Je pravda, že potřebujeme uh, zaběhnuté strategie a politiky, ale tyto politiky by měly vzniknout rychle ve všech členských státech v, jejich hlavních městech a měly by se uplatňovat i na venkově, protože bez obecného uh, uplatňování se dostaneme do situaci eh, jako v Ditril v Rumunsku, kdy dva kuchaři eh, azijského původu museli odejít z práce, eh, aby nerozrušovali místní obyvatele, kteří byli rozrušení přítomnosti zahraničních pracovníků. To byl tedy skandální příklad, nicméně potom tito dva kuchaři museli pracovat eh, na místě, pro které byli překvalifikováni. Máme za sebou víc než 2000 let zaujatosti, předsudku a nenávisti, ale už nežijeme ve středověku a nechceme se vracet k hrůzám minulosti. Děkuji. A dáme slovo znovu paní místopředsedkyni Jourové. Pane předsedo, vážení poslanci, já jsem velice vděčná za odhodlání a podporu Evropského parlamentu v této věci. Ráda bych reagovala na několik poznámek. Ano, citovali jste průzkum agentury pro lidská práva a Eurobarometr, které jednoznačně ukazují znepokojivá, šokující čísla. Když se ptáte židovského občana v Evropské unii, z čeho má největší obavy? Odpověď zní bezpečnost. Když se zeptáte Evropanů, kteří nejsou židovského původu, řeknou vám, že mají obavy o své zdraví, pracovní místa, rodinu, a to je skutečně velmi znepokojivé, že židé mají natolik elementární obavy a mají v úmyslu odejít z Evropy. Když židé opouštěli Evropu, nikdy to nebyla dobrá známka. A myslím, že paní Rýsová, která už odešla, se ptala, jestli toho děláme dost. Já s politováním říkám, že ne, zatím toho dost neděláme. A všichni máme povinnost dělat toho mnohem víc. Komise se opravdu snažila o jakési hmatatelné důsledky v boji proti antisemitismu. Rozhodli jsme se, že budeme prosazovat přijetí definice AIRA, antisemitismu, co se teď využívá i ve většině členských států. Otevřeně mluvíme o zdrojích antisemitismu. Zaznělo to i tady. Je to extrémní pravice, extrémní levice, je to islámský radikalismus, ale také ty eh, teorie spiklenectví, staré teorie. A proto vyzýváme členské státy, ministry vnitra, aby přijali rozhodnutí zpracovat strategie na úrovni členských států, strategie pro antisemitismus, které přinesou velice konkrétní plány, především ve dvou oblastech. Oblasti bezpečnosti a oblasti osvěty, vzdělávání. Tyto strategie se teď připravují. Za německého předsednictví se na ně podíváme a rozhodneme, jak postupovat dál. Chtěli bychom konkrétní opatření, se kterými se také budou pojit peníze. Co se bezpečnosti týče, já myslím, že je naprosto neakceptovatelné, že židovská komunita musí financovat svou vlastní bezpečnost a ochranu židovských prostor, jako jsou školy a synagogy. Musíme toho udělat mnohem víc, pokud je o vzdělávání. A to by se také mělo odrážet v těch národních strategiích a také by to měly doprovázet příslušné peněžité částky. A tady do toho vstupují i evropské peníze, protože v programu hodnoty máme částku vyhrazenou na vzdělávání, na osvětu v této oblasti. Já jsem před 14 dny také byla osvětěmi, když jsme si připomínali těch 75 let od osvobození tábora. A naslouchala jsem těm svědectvím těch, kteří tábor přežili – tato svědectví bychom nemohli už od těchto lidí nebudeme uh, moci dlouho slyšet. Musíme najít způsob, jak mladé generaci vysvětlit, co to byl holokaust. A musíme změnit náš narrativ, protože pořád mluvíme o výsledcích holokaustu, o těch strašlivých číslech, o těch statistikách, ale musíme vážně začít mluvit o zdrojích, příčinách holokaustu, jak to všechno začalo. Protože Právě o tom mluvil Marian Tursky o Světěmi a Březince při té vzpomínkové akci. On nemluvil o minulosti, mluvil o přítomnosti. Mluvil o tom, jak se to může stát znovu, že to bude na začátku nevinné, pomalé, a poháně to bude naše pasivita a lhostejnost. Důrazně varoval před lhostejností. A poslední věc, nenávistné projevy online. My máme dohodu s těmi hlavními aktéry v technickém eh, průmyslu, aby je odstraňovali, ale to nestačí. Musíme mít eh, také tresty za tyto trestné činy. A proto apeluji na všechny orgány činné v trestném řízení v členských státech, aby se těm případům věnovali a aby ukázali, že není možné vycházet pouze z toho, nebo z toho dojmu, že prostředí online se neřídí žádnými zákony. Musíme toho dělat mnohem víc. Orgány činné v eh, trestném řízení začaly být aktivnější, ale říkají mi, že v Evropě v 21. století zločin nemá žádné hranice, digitální prostor nemá žádné hranice a orgány činné v trestném řízení jsou omezení vlastními hranicemi a nemohou získat důkazy trestných činů z jiných členských států. A proto vás chci požádat, abyste se znovu zamysleli nad nařízením o důkazech, které připravila komise, protože pokud bude přijato, hodně to pomůže stíhat trestné činy bez ohledu na to, kde k ním dojde v Evropské unii. Mnohokrát děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně. A nyní za předsednictví rady promluví paní Brňac. Thank you, honorable members. Děkuji vám, vážení poslanci. Chtěla bych ještě jednou říci, že eh, předsednictví i celá rada odmítá jakoukoliv formu antisemitismu, rasismu a nenávisti. Máme právní rámec, eh, který musí být správně implementován v praxi. Eh, potřebujeme také podporovat tyto snahy zacílenými opatřeními, jako je vzdělávání, veřejná debata a protinarativy. Rada bude dále sledovat tuto problematiku a mohu vás ujistit, zajistit, že budeme zejména věnovat pozornost názorům, které zazněly v této debatě. Děkuji vám za pozornost. Já bych vám všem chtěl poděkovat za to, jakým způsobem proběhla tato debata srdečně děkuji eh, každému, kdo eh, zde promluvil. Rozprava je tímto u konce a dostávám se ke sdělení, že eh, frakce EPP Eh, předala předsedovi parlamentu eh, informace o, o složení výborů, které budou zveřejněny eh, v, zas, v zápisu k, z tohoto zasedání a tímto dnem vstupuje rozhodnutí v platnost. A nyní jdeme na další bod pořadu jednání což je prohlášení Rady a komise o trvalém ohrožení právního státu v Polsku. A pokud jde o modrou kartu, tak catch the eye, to nemusím opakovat, už ten postup znáte. A dám tedy slovo opět paní Nikolině Brňac za radu. Vážení poslanci, ráda bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že právní stát hraje klíčovou roli ve všech našich demokraciích. Jak připomněla strategická eh, agenda EU, je to garantovaná hodnota, společná hodnota a naše vlády se tím musí řídit. Demokracie, právní stát a základní práva nemůžeme vidět izolovaně. Tyto prvky jsou navzájem propojené, navzájem závislé a navzájem se posilují. Jeden nemůže existovat bez druhého. Je to společná odpovědnost institucí EU a členských států, které mají zajistit, že respekt pro právní stát bude zajištěn a právní stát zůstane konstantou našeho společného projektu. Nezávislost soudnictví má zásadní význam pro právní stát. A je také zásadní zajistit uplatňování práva EU a řádné fungování našeho společného právního prostoru. Pokud je o článek 7, postup proti Polsku, který spustila 27. února 2019 komise, měli jsme příležitost mluvit o tom už na lednovém zasedání proběhla tři slyšení v červnu, září a prosinci 2018 a tak na Radě pro všeobecné záležitosti. Potom jsme byli všichni informováni o tom, k jakému vývoji dochází. Aktuální informace byly projednány také na Radě pro všeobecné záležitosti opakovaně v roce 2019 eh, v únoru, dubnu, červenci, září a prosinci. Rada se tomu dále věnuje a předsednictví je připraveno pokračovat v tomto postupu na Radě pro všeobecné záležitosti. Současně také rozhodně doufáme, že pokračující dialog na politické úrovni s komisí a s Polskem přinese konkrétní výsledky. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jourová má slovo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, asi vzpomenete, že 15. ledna komisař Reinders a já jsme vám dali aktuální informace o porušování právního státu v Polsku. Od té doby byla komise v úzkém kontaktu s polskými úřady. Můj kolega Reinders 24. ledna sešel s zástupci polských úřadů a já jsem navštívila Varšavu 20. 28. ledna. V této příležitosti jsem se eh, setkala s předsedou parlamentu a senáty, s ministrem spravedlnosti, eh, s předsedou ústavního soudu a také s ombudsmanem. Velmi eh, pečlivě jsem si vyslechla argumenty polské vlády a vysvětlila jsem jim, jaký je postoj komise k této záležitosti. Komise je otevřená k vedení dialogu, která, který by vedl k vyřešení těchto věcí. Nicméně komise je také strážkyně smluv a v tomto smyslu využije žalob na porušení povinností vždy, když existuje podezření na nesoulad s eh, unijním právem. Stejně tak pokračuje i proces podle článku 7 smluv, eh, jako vždy, kdy existuje systémové riziko porušování právního státu. V naší poslední rozpravě eh, jsme vás informovali o návrhu nového zákona, který upravuje fungování justice já jsem upozornil na to, že návrh tohoto zákona se dotýká záležitostí, jako je nezávislost eh, soudního systému a že tedy máme eh, výhrady eh, tomuto návrhu. Stejně tak jsme tyto naše výhrady poslali polským úřadům 19. prosince. Rádi bychom posílili právní stát, pracovali na prevenci těchto problémů a řešili tam, kde se vyskytnou. Tak jsem vyzvala všechny státní orgány, aby nepokračovaly procesu přijímání legislativy bez tím, než bez toho, aby byly provedeny všechny potřebné kroky. 15. ledna také Benátská komise vydala své velmi nalehavé stanovisko. Také ta poukazuje na vážné výhrady a doporučuje nepřijímat tuto legislativu 24. ledna potom. Ten nový zákon byl přijat sejmem a 4. února prezident Polské republiky eh, tento zákon ratifikoval. K tomuto zákonu existuje eh, řada pochybností ohledně právního státu, podobně jako Benátská komise poukazuje na to, že by to mohlo podkopat nezávislost soudnictví v Polsku. Tak eh, <clears throat> tady poukazuje na nesoulad s unijním právem a komise teď posuzuje všechny tyto věci velmi podrobně. Mohu vás ujistit také o tom, že komise je odhodlana zajistit soulad s unijním právem a přijme veškeré nezbytné kroky v tomto smyslu. Kromě přijetí toho no, nového zákona se odehrála celá dal- dalších eh, věcí. 15. ledna nejvyšší soud vydal eh, stanovisko týkající se eh, rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora. Nejvyšší soud potvrdil to stanovisko, které bylo vydáno a konstatoval, že disciplinární komora není nezávislým soudem ve smyslu unijního, ale i e, národního práva. Kromě toho v usnesení z 23. ledna soud rozhodl, že soudci, kteří byli jmenováni nově utvořenou Národní radou pro soudce nemohou eh, rozhodovat o případech a toto rozhodnutí také zneplatnilo veškerá rozhodnutí, která byla vynesena členy <clears throat> disciplinární komory. Dalším eh, vývojem bylo to, že ústavní soud se vyjádřil k ústavnosti a k otázce nezávislosti Eh, soudců na základě rozhodnutí nejvyššího soudu ve svém předběžném eh, rozhodnutí z roku 2019 a potom 28. ledna ústavní soud přijal předběžné stanovisko, které vedlo k přerušení platnosti usnesení nejvyššího soudu. Co se týče disciplinárního eh, režimu, možná si vzpomínáte, že únoru komise požádala o předběžná opatření, aby eh, došlo k pozastavení eh, platnosti rozhodnutí disciplinární komory. V mezidobí mohu pouze konstatovat, že disciplinární komora nadále eh, zasedá a projednává tyto případy. Na závěr musím říci, že s velkým politováním, že musím říci, že ten nedávný vývoj poukazuje na to, že ta situace je velmi vážná. To se odráží také v nedávném rozhodnutí parlamentního zhromáždění Rady Evropy, které rozhodlo o zahájení monitoringu eh, Evrop, eh, pardon, polských demokratických institucí a právního státu. Současně s tím chci zopakovat, že komise je připravena eh, pokračovat v dialogu s polskými úřady. Chceme hledat řešení během své návštěvy Polska, úřady také se vyjádřili ochotné vést tento dialog, tak na politické, tak na